Zápis je schválen. Nyní sdělení předsedy. Příslušné orgány Německé spolkové republiky mě informovaly, že paní Gabriele Stauner byla s účinností k 30.10.2013 a paní Hiltrud Barajer s účinností 31.10.2013 byli zvoleni. Paní Stauner nahrazuje paní Weiskerber, paní Breyer nahrazuje paní Katarínu Brandner podle článku 7 odstavce 1 o zavedání všeobecných voleb poslanců Evropského parlamentu a článku 4 odstavec 1 a 4 jednacího řádu našeho parlamentu. Paní Stauner 30 akceptujeme volbu paní Šauder k 30.10. a paní Brajer 31.10. tímto na vědomí a já kolegyně zde srdečně vítám a chtěl bych připomenout, že paní Štalner a paní Brajer podle jednacího řádu s plnými právy se účastní zasedání našeho parlamentu, dokud nebude jejich mandát rozporován. Předtím musí ale písemně prohlásit, že nevykonávají žádnou funkci, která by byla v rozporu s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu. Příslušné polské orgány mě předali výzvu k eh, zrušení šim, imunity Tadeuše Šimanského a to bylo předáno výboru Jury. Frakce EPP a EFD Eh, mi předali žádosti o jmenování do výboru a tento seznam bude jen zasedání zveřejněn, pokud proti